povinností vám oznámit, že 22. ledna roku 2016 zemřel ve věku 62 let pan poslanec Miloslav Ransdorf. Od roku 2003 byl poslancem Evropského parlamentu, byl členem frakce GUE NGL, byl místopředsedou výboru ITRE a členem eh, delegace pro parlamentní schromáždění Euronest a také e, delegace pro vztahy mezi EU a Ukrajinou. Pan Ransdorf byl známým publicistou, které, který se zabýval mimo jiné i histor, dějinem, dějinami reformace, Karla Marxem a původem americké politické kultury. Prosím vás nyní o minutu ticha. zeptat. Prosím, posaďte se.